Dobré dopoledne. Máme trošku spoždění, takže eh, začneme bodem číslo 15 a to jsou eh, pokyny pro rozpočet na rok 2021, kapitola 3. Je to návrh našeho stanoviska. Spravodajem je pan Nikos Androvakis. a jde vlastně o první krok v rozpočtovém postupu na rok 2021. Eh, my zde formulujeme pozici parlamentu eh, pro rozpočet na příští rok a mělo by se to promítnout tady do zveřejného rozpočtu komise v červnu. Eh, rozpočtový výbor se rozhodl trošku upravit tuto mm, Eh, upravit proceduru, takže i od nás se žádají eh, vstupy. Eh, obvykle se vše provádí rozpočtem v rámci, pardon, dopisem v rámci mandátu, takto reaguje AFET obvykle. Rok 2021 je ovšem zvláštní tím, že je prvním rokem nového víceletého výhledu počátkem příštího roku vstupují v platnost nové nástroje pro financování zahraniční politiky a to je eh, nástroj sousedství, rozvoj a eh, názvoj a, a nástroj pro mezinárodní spolupráci. V těchto chvílích stále probíhají jednání a mohou trvat až do druhé poloviny tohoto roku a doufejme, že tento nástroj eh, bude plně funkční do zahájení příštího roku. Ale stále zde máme ještě nezodpovězené otázky ohledně eh, celkové podoby víceletého rozpočtu. Eh, dnes se schází Evropská rada, která se pokusí dosáhnout shody. Zajistka parlamentu je velice důležité to, aby Dohoda na víceletém výhledu byla dosažena co nejdříve, eh, poněvadž pokud by tomu tak nebylo, vedlo by to k implementaci, spožděné implementaci nových nástrojů. Z tohoto důvodu eh, parlament eh, opakovaně žádal, aby komise měla plán B, tak aby na začátku nového roku nedocházelo k nedostatku prostředků. A nyní bych požádal pana zpravodaje Nikose Andrulakise, aby nám představil své stanovisko. Děkuji, pane eh, předsedo. Já tedy eh, zde nyní představím stanovisko výboru AFED eh, ve vztahu k obecným pokynům pro rozpočet 2021. Je to poprvé, co už v takto raném stádiu rozpočtového procesu jsme žádáni o stanovisko. Je to pro nás příležitost, abychom formulovali své vlastní priority. Rok 2021 bude nejenom tedy rokem, prvním rokem nového víceletého období, ale také prvním rokem, kdy budou platit nové rozpočtové nástroje my jsme tady byli požádáni přímo komisí, eh, abychom byli účastní tohoto procesu rozpočtového od začátku a abychom měli pro každou konkrétní zemi zvláštní rozpočtovou položku a mohli takto lépe uplatňovat svoji eh, dozorovací úlohu. Dá se říci, že potřebujeme rozpočet, která umožní unijím, unii to, aby se vyrovnala s nadcházejícími eh, vlivy a aby dosáhla cíle eh, strategické autonomie. Máme zde eh, oblasti, na které se chtějeme zvláště soustředovat, a to je západní Balkán a východní sousedství. Nikdy nesmíme zapomínat na význam lidských práv v politice Evropské unie a tato část by právě měla dostat zvláštní rozpočtovou podporu. Z důvodu restrikcí jsem musel také předložit několik pozměňovacích návrhů, například třetí instrument pro IPA, eh, financování pro kandidáty na vstup by mělo být podmíněno eh, respektováním právního státu, dobrými vztahy, eh, kvalitním systémem justice a podobně. Takže já bych tady navrhl, eh, aby se všechny prostředky nebo množství prostředků dávalo, na, dávalo organizacím, které podporují právě tyto evropské hodnoty. Máme zde dále stávající nástroje na rozvíjení e, společné obranné a bezpečnostní politiky, tak abychom měli výsledky. Pozvinací návrhy můžete podávat do zítřka 11. hodiny a já se těším na vaše komentáře a připomínky. A já doufám, že mm, dostanu e, velice dobré návrhy od e, Eh, lidi z, rozpočtu, z tohoto rozpočtu, z tohoto výboru. Ano, děkuji. A nyní eh, řečníci, kteří si přejí promluvit. Eh, pan Gáler. Ano, děkuji, děkuji za prezentaci tohoto návrhu stanoviska. Myslím, že to představuje dobrý základ a Eh, je to docela koherentní eh, s mými eh, stanovisky. Nicméně rád bych učinil navíc několik technických a geografických poznámek. Chceme například zvýšit strategickou důležitost západního Balkánu, východní Evropy a východního partnerství. Měli bychom opět připomenout evropským eh, lídrům, že jejich priority musí být podpořeny také rozpočtovými položkami. A to se zejména týká našeho angažmá na africkém kontinentu. Obecně bych řekl s tím, jak vlastně bude teď probíhat eh, od dneška, zítřejška summit. K tomu chci říci tedy, pokud tedy chce eh, von der, komise von der Leyenové eh, fungovat jako eh, komise, která má vážnou geopolitickou, má sehrávat vážnou geopolitickou roli, pak musí ten víceletý rámec se podstatně změnit oproti tomu návrhu z rady. Návrh Šala Michela eh, je třeba říci, že ořezává evropský projekt a dává eh, přednost národním zájmům. Ovšem takovéto návrhy, eh, mohu říct prakticky s jistotou, budou v parlamentu odmítnuty. My potřebujeme upřednostnit společné návrhy v naši společnou budoucnost eh, oproti krátkodobým národním zájmům. Takže já předpokládám, že eh, naše stanovisko tedy k tomu přispěje. Nevidím další stínové zpravodaje. Takže teď je řada na dalších poslancích. Pane Basisku, prosím. Mr. President. Děkuji. Nemám mnoho připomínek, jenom jeden postřeh týkající se Turecka. Ten návrh na zrušení fondů pro Turecko, to není nejlepší myšlenka. Nechci to tady teď vysvětlovat, aby to vypadalo, že jak si hájím turecké zájmy, ale pár slov. My všichni eh, viníme of, uh... za invazi na severovýchodu Sýrie a toto je důvod, proč kolega navrhuje, navrhuje zrušení té pomoci těch fondů ale musíme si uvědomit, Turkish army in fact uh, eh, isolate. Eh, ale jde o to, že oni potřebují izolovat svou hranici proti riziku Kurdů, kteří od roku 83 jsou považováni za teroristickou organizaci turecké. A to my nepodporujeme samozřejmě tu myšlenku, ale uh, je to prostě v zájmu národní bezpečnosti Turecka. Samozřejmě, že zpravodaj má větší pravomoc, co se týče formulace, ale myslím, že bychom neměli izolovat Turecko. Děkuji. Nevidím žádné další žádosti o slovo. Takže pane Androlakis, prosím. Hm. Nejde jen o externí politiku, zahraniční politiku. To, co se děje v Syrii, se týká samozřejmě nás všech. Miliony uprchlíků, a další. Ale jde také o to, co se děje uvnitř Turecka. Právní stát, dodržování lidských práv. Příklad před několika dny, co se stalo ve k panu Kavalovi. Pár hodin po svém propuštění byl znovu zadržen údajně za to, že byl že terorista, že se účastnil na tom převratu. To nesouvisí, nesouvisí se Sýrií, ale s právním státem a s interním situací v Turecku. Podle mě přístupové země musí respektovat a dodržovat základní uh, hodnoty. Pane Basesku? jenom chci poblahopřát zpravodajovi. Uh, Takže děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy je zítra v 11. Takže uzavřeme tento bod a přejdeme k návrhu k západnímu Balkánu předstihu zagrebského summitu, který je naplánován na květen. Tato zpráva přichází v kontextu nové metodiky rozšíření přístupových jednání s, s Albánií a investiční plán pro západní Balkán. Meziinstituční jednání pokračují ve věci nástroje pro předvstupní pomoc, což bude určovat eh, postoj Evropské unie do roku 2027 k tomuto regionu. A vidíme tu zpravodaj pane Piculu, takže máte slovo. Deno děkuji. Těší mě tato možnost vám tady představit návrh předstihu Zagrebského summitu. Hlavním záměrem je vyslat jasné politické poselství za Evropský parlament. Chceme podpořit jak proces rozšíření, tak i dát mu nový, nový, novou pobídku Základní věci by měly běžet paralelně. Také politická situace v členských státech nemůže být důvodem k přerušení tohoto procesu. Rozšíření bylo jednou z nejúspěšných politik od samého začátku. Nejúspěšnější nástroj zahraniční politiky, který rozšiřuje prostor demokracie, prosperity v celé Evropě. Důvěryhodná politika rozšíření představuje strategické investice do bezpečnosti a prosperity a už to přispělo výrazným způsobem k míru. V oblastech, kde se původně, eh, kde původně zužil vojenský konflikt. Musíme zachovat důvěryhodnost Evropské unie v tomto procesu. A myslím, že nečekané a myslím, že špatné eh, rozhodnutí je nezahájit rozhodnutí s Albánií a Severní Makedonii. A to mělo jeden nečekaný dopad opět je rozšíření tématem, o kterém se v hlavních městech mluví. My voláme po rozhodnutí, aby se zahájila vyjednávání s oběma, se Severní Makedonií již v březnu. Nová předsedkyně komise uvedla, že nová komise chce být geopolitickou komisí. Já myslím, že musíme to ukázat i v praxi. Jak lépe to udělat, než jednat v našem bezprostředním prostředí. Tady se podporují některé myšlenky, které jsou představeny ve sdělení komise o nové posílené metodice rozšíření. Otvírat kapitoly v klastrech, ale tak, aby se skupení těch politických oblastí podporovalo kvalitu a hloubku reform. Mělo by to přivést konkrétní výsledky v těchto nových kandidátských zemích tím, že by se paralelně jednalo o různých kapitolách. Také to, si to vyžaduje lepší eh, ukazatele a lepší podporu v celém procesu. Dále, abychom mě, mohli měřit pro, pokrok, musíme každou zemi vyhodnocovat samostatně na základě jejich konkrétních výsledků. A měli bychom napomohli, napomoci zejména těm eh, zemím, které, s které už vyjednávají, ale jedině v případě takzvaného optinu. Je tu také volání po větší roli Evropského parlamentu. Zmiňovat parlament pouze na úvod, to není, nezní povzbudivě. Evropský parlament je odhodlán posílit podporu demokracie v celém regionu a pomáhat zemím západního Balkánu. Máme výroční zprávy, delegace, ale ještě důležitější je, abychom přímo zastupovali občany Evropské unie, aby mohli přispět ke komunikaci tohoto procesu v členských státech. Návrh také obsahuje některé nové návrhy, jako kvalifikovaná většina a role parlamentu v procesu přerušování. Doufám, že z toho něco vyplyne prostřednictvím uceleného dialogu a investičního blánku, plánu pro západní Balkán. Kromě toho, politická dohoda o rozšíření tohoto procesu je něco, co si zaslouží značnou pozornost a návrh obsahuje poměrně omezený prostor pro různá doporučení, ale já sám předložím některá pozměňovací eh, návrhy a tady se spoleháme na konstruktivní příspěvky stínových zpravodajů. Děkuji, pane Pico. Je tu nějaká žádost o slovo od dalších stínových zpravodajů? Paní Gál? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Musím opravdu pogratulovat panu Piculovi za návrh zprávy. Myslím si, že to důležité tam je. Myslím si, že tím vysíláme i zcela jasný politický signál tímto doporučením. Samozřejmě máme společný přístup k rozšiřování Evropské unie na západní Balkány, jde samozřejmě o důvěryhodnost celé Evropské unie v tuto chvíli. A musím říct, že zcela souhlasím s některými odstavci a myslím si, že je velmi důležité, že jsou tak vyzdvihované, hlavně co se týče regionální spolupráce mezi státy západního Balkánu, hlavně co se týče tedy um, oblasti telekomunikací a samozřejmě také strukturální rozvoj a tak dále. Samozřejmě, samozřejmě, že my předložíme nějaké pozměňovací návrhy, nejen já, ale my, moji kolegové, ale myslím si, že to budou všechny, že všechny půjdou stejným směrem. Pokusí se tuto zprávu ještě více posílit. Hlavně co se týče eh, hlasování kvalifikovanou většinou, to je něco, co tady musí nějakým způsobem fungovat. O tom se budeme bavit ještě na zasedání stínových zpravodajů. Jedna otázka, ale protože mě to nebylo úplně jasné a možná, že si najdete čas a vysvětlíte mi to jenom pro mě osobně teď. To, co máte v, a ve chvíli, kdy hovoříte, že interní reformy EU a rozšíření EU musí být procesy, které budou probíhat souběžně a poté FK. E, koherentnost mezi tedy rozvojem na Balkánu a v EU. Mohl byste, prosím, mi to trošičku více vysvětlit, protože mě samozřejmě jde o to, abychom co nejvíce spolupracovali. Renew. Děkuji, děkuji, pane předsedu. I já bych rád poděkoval panu zpravodaji, panu Piculovi za přípravu tohoto doporučení. Myslím si, že je to velmi pozitivní doporučení, co se týče státu západního Balkánu i se ohledem na summit 2020. Konečně tady máme konkrétní návrh ze strany Evropské komise, to znamená, tady jde o to odstranit všechny možné výhrady a námitky v souvislosti s možností přistoupení těchto států k EU. Jde o novou dynamiku na rozdíl od v podstatě další komplikace procesu rozšiřování. Teď jde o to podívat se, jakým způsobem tedy my odpovíme na očekávání lidí žijících na západním Balkánu. Myslím si, že se to v tom textu velmi dobře odráží. A poté, co jsem tedy toto řekl, tak já si myslím, že přístupová vyjednávání s Makedonií a Albány by měla být zahájena okamžitě. A je třeba se podívat také na Kosovo a je třeba prostě jednat důvěryhodným způsobem. Já rozhodně předložím za naší skupinu nějaké pozměňovací návrhy, které budou souviset s tímto procesem. A musím říct, že to, co řekl pan Picula, je něco s tím mohu souhlasit. Je třeba jenom udělat všechno pro to, aby to všechno opravdu probíhalo souběžně s rozšiřovacím procesem. Dále za EKR paní Fotiga. uh, I like to, to... Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, děkuji panu Piculovi za velmi dobrou zprávu. Myslím si, že je to velmi dobrý základ pro práci a vyjednávání stínových zpravodajů. Já tedy věřím, že ta vyjednávání budou úspěšná a i když v některých bodech eh, nemohu říci, že bych souhlasila, tak rozhodně vidím tady velmi pozitivní výsledek. Chci jenom připomenout to, že máme za sebou určitá období pesimismu po začátku poslední legislatury a i v souvislosti tedy hlavně co se týče vyjednávání se zástupci západního Balkánu, ale nepouze se zástupci západního Balkánu, ale i jiných regionů. Takže myslím si, že ty signály, které musíme vysílat našim partnerům, musí být pozitivní a jsem velmi ráda, že se nám podařilo překonat určité nedostatky a problémy z minulých let i prostřednictvím vlastně nového konstruktivního návrhu předloženého Evropskou komisí, ze kterého jasně vyplývá, že bude podporovat proces rozšiřování. Je to velmi důležité i pro Severní Makedonii a Albánii. To jsou dva státy, které se opravdu velmi, velmi snaží, aby splnili kritéria pro kandidátské státy na přístup k EU. Myslím si, že Severní Makedonie také velmi, velmi politicky riskuje pro to, aby tato kritéria splnila. Takže já jsem v tuto chvíli opravdu velmi, velmi ráda. Chci říci teď jménem chci říci tady za mou skupinu, že tady některé ty červené linie jsou, ale rozhodně to podporuje. Děkuji. Ještě jednou, pan Kuček, chcete něco říci? Chcete k tomu něco dodat? Jde o politicky motivovanou otázku. Chci se zeptat, zda bychom mohli prodloužit lhutu na 2. března, protože mezi tím máme Tyrkisový týden. Vím, že spousta kolegů bude svět, cestovat různě po světě a myslím si, že je v našem zájmu, aby ten text byl opravdu co nejlepší. Ano, vnímám, když se dívám na pana Piculu, že s tím, že s tím souhlasí tedy. Takže prodlužíme lhutu na 2. 2. března v 11 hodin opět, ano. Pan Basesku, chcete ještě k tomu něco říct? Prosím. Jenom pár připomínek. Co se týče integračního procesu, jak všichni víme, tento proces se zrychluje v průběhu období vyjednávání. Samozřejmě zásadním aspektem je tady privatizace ekonomiky. Proto, abyste vlastně dosáhli tržní ekonomiky, tržního trhu, konkurenceschopné ekonomiky. Ale když se podívám na naší zkušenost, ať už budeme hovořit o Rumunsku, Bulharsku, Polsku, České republice, privatizační proces bude moci probíhat pouze pokud ty státy budou mít opravdu konsolidované solidní soudní systémy, protože jinak prostě bude docházet ke korupci v průběhu tohoto privatizačního procesu. A velmi pravděpodobně budeme vyžadovat po těchto státech, aby bojovali proti korupci, ale my vlastně o nich zároveň, po nich zároveň chceme, aby velmi rychle privatizovali. Teďka nechci jim, eh, jak si hovořit i za jiné státy, mluvím minimálně za Rumunsko. Za druhé, otázka uprchlíku. Ano, my jim dáváme skvělá doporučení, aby spolupracovali s Frontexem. Milí kolegové, podle mého názoru, jakákoliv spolupráce s Frontexem bude mít menší dopady, než eh, očekáváme my zde. Hovoříme tady v čistě jaksi teoretických termínech. Ale v reálu musíme bojovat proti nelegální migraci, musíme přijímat opatření tam, kde potřebujeme, musíme vyjednávat readmisní dohody, abychom mohli dokončit vlastně smlouvy s těmi státy, odkud uprchlíci přichází Musíme také vyjednávat s transitními státy, tak aby docházelo k neutralizaci organizovaného zločinu, který podporuje právě tranzit uprchlíků a poté musíme zastavovat ty lodi s uprchlíky na palubě. Takže my jim dáváme doporučení, ale já to nepovažuji za seriózní přístup, protože my, ten, eh, my tu zkušenost máme a Frontex nemůže nelegální migraci zastavit. A co se týče odlivu mozku, co s tím uděláme? Co uděláme s tím odlivem mozku? Protože to se děje v Evropské unii od samého začátku. Rumunsko přišlo o 16 tisíc lékařů a více jak 220 tisíc inženýrů. Tak co my jim budeme doporučovat? Co budeme doporučovat těmto státům? Okay, these were my, uh... Dobrá, to je to, co jsem chtěl říci já. Já tady připravím nějaké pozměňovací návrhy v rámci nich se pokusím najít řešení těmto problémům. Děkuji, děkuji kolego za vaše připomínky. Vidím, že je zde další stínový zpravodaj. Paní zpravodajko, chcete? Chcete se k tomu vyjádřit? I k tomu, co tedy, k, tomu, k té zprávě pana Piculi, nebo ne? Děkuji, děkuji pane předsedo za to, že jste mi dal slovo i takto pozdě. E, e, já vidím, že tady ta očekávání jsou opravdu veliká v souvislosti s tím nadcházejícím summitem. Všichni hovoří o tom, jak jsme propásli tu šanci v rámci posledního summitu. I se hovoří o povinnosti Evropského parlamentu věnovat se této otázce. Další věcí je, myslím si, že všichni si uvědomujeme velký nátlak ze strany čínských investic, ke kterým dochází na Balkáně, hlavně v Srbsku. Tam je to zcela, zcela zřejmé, jak velcí aktéři se snaží rozšiřovat eh, svůj vliv ve společnosti, v ekonomice a tím nás vlastně staví do poměrně složité situace, se kterou ještě si nevíme moc rady, protože nejsme schopni nastavit stejné podmínky jako některé čínské firmy a čínský stát. To znamená, že toto je opravdu velmi důležité pro mnoho lidí a záleží na tom mnoha lidem. Nejde pouze o opozici nebo o ty více kriticky smýšlející eh, lidi, ale je to opravdu důležité pro všechny. To znamená, že tady musíme jednat opravdu daleko zásadněji a musíme na to zareagovat. Co se týče metodologie obecně, tak já si myslím, že to je vnímáno velmi pozitivně. Ty naděje jsou velmi velké stále, ale panuje ještě nejistota či nejasnost v souvislosti s výší toho investičního plánu, který by se měl zaměřit na státy západního Balkánu. Bylo by dobré, kdyby i v souvislosti hlavně s klimatickými změnami nebo s tím eh, fondem pro přechodné období Kdyby se nám podařilo prostě nějakým způsobem eh, zajistit změnu v oblasti klimatických změn nebo eh, uhlíkové neutrality, kdybychom byli schopni předložit prostě nějakou atraktivní nabídku, tak abychom opravdu tím eh, našli nebo předložili nějaké jasné řešení, tak si myslím, že by lidé západního Balkánu by byli nakloněni. Vím, že z naší strany je také stále velmi velké množství různých otazníků. Těžko se nám vysvětluje přesně, co můžeme nabídnout, jaké investice, jakými technologiemi a výzkumem můžeme přispět tak aby se ta přechodná fáze i v oblasti energetiky eh, podařila. Co se týče znečištění ovzduší, tak eh, ta situace je velmi špatná ve všech zemích západního Balkánu. Na to se musíme zasoustředit rozhodně. To znamená, musí tady jít o dotace ze strany státu, podívat se na rozpočet týkající se zdravotní péče, ekologie a tak dále. Tady musíme vyřešit otázku týkající se znečištění ovzduší, protože pokud se nám to nepodaří vyřešit, tak to bude velký dlouhodobý problém ne pouze pro tento region, ale také pro státy jako Slovensko, eh, Rumunsko, Chorvatsko. To znamená, je to něco, v čem musíme být prostě daleko ambicioznější. Děkuji, děkuji, to by bylo všechno z mé strany. Děkuji. Já tady mám v poznámkách informaci, že eh, Digineer je tady zastoupeno Alanem Johnsonem. Ano, eh, dovolte prosím několik slov. My vítáme tuto dnešní debatu, eh, poněvadž je to určitě jasný a eh, povzbudivý příspěvek k politice rozšíření. Komise sleduje tři linie. Za prvé komunikace ohledně naše nové metodiky rozšíření z února Dále chceme zahájit přístupová jednání se Severní Makedonii a Albánii, eh, čili to taky patří do toho rámce. No a pak jako vstupy pro zagrebský summit, to je také důležité. Eh, ta nová metodologie chce určitě posílit a zefektivnit přístupová jednání. Eh, chceme tady mít principy předvídatelnosti, důvěryhodnosti, eh, větší eh, dynamiku celého procesu a také chceme eh, více zdůrazňovat ty základní a zásadní reformy, včetně fungování demokratických institucí, kde Evropský parlament opravdu sehrává velice užitečnou roli. V rámci příprav na záhřebský summit pravděpodobně koncem března eh, představíme eh, jasné sdělení komise, to se bude týkat investic, integrace, lepší propojenosti, eh, také jak se pustit do zelené agendy, do zelené ekonomiky. Bude to ambiciozní agenda a komise se těší na vaši podporu a mm, také vaše na zprávy, například ten návrh této zprávy bude velmi užitečný. Děkuji. A nyní tady máme paní Zufenet za SVČ, která je zodpovědná za balkánskou divizi. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Také my podporujeme iniciativu této zprávy a její obsah. Ehm, to samozřejmě přispívá k nové metodice rozšiřování a doufáme v pozitivní vliv na tyto dvě nové kandidátské země. My samozřejmě eh, si eh, přejeme, aby se to, co bylo eh, dohodnuto, také plnilo. Přejeme si úspěch Zagrebského summitu a dá se říci, že podobně se k tomu staví předseda Sasoli, také předseda Rady Evropské, Eh, také vysoký představitel eh, o tomto hovořil a silně se angažoval na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Takže to jsou velice silné signály eh, před zagrebským summitem a samozřejmě eh, naše delegace se mm, eh, tedy budou usilovat o těsné kontakty se všemi hráči na západním Balkánu. Pak je tady samozřejmě ta otázka klimatických změn, eh, multilateralismu, bezpečnostní politiky, kde tedy očekáváme poměrně značné přizpůsobení před vstupem No a budeme dále pracovat eh, velice úzce eh, s západním eh, Balkánem naší politika. Ještě jedna poznámka k migraci. My podporujeme takový ten celostní přístup, který se bude týkat také zemi původu a zemi transitních. Ukázalo se, že je velice efektivní, pokud tyto země podporujeme eh, ve smyslu zlepšování situace na jejich území. A to je z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji vám. A tak nyní se ptám pana zpravodaje Piculi, jestli k tomu chce něco dát nebo zodpovědět eh, některé otázky. Ano, pokusím se o obojí. Především bych chtěl poděkovat eh, všem kolegům za návrhy a otázky. Já je zajisté s ohledním a samozřejmě některé budou předmětem debaty a jednání a já se na to velice těším. Eh, pokusím se přímo odpovědět na otázky kolegů, eh, kolegy Kinga. Myslím, že je velice důležité toto jasně říci. V podstatě by to nemělo být dilema. Evropská unie se musí obnovit, posílit, upgradeovat a to se týká také té externí dimenze. Přičemž jednotlivé procesy se nemohou navzájem vylučovat. Evropská unie se tedy snaží přizpůsobit své instituce k tomu, aby lépe sloužily občanů. Proto také chystáme konferenci o budoucnosti Evropy. A samozřejmě je to něco, co by mělo trvat dva roky. A musíme si uvědomit, co je vlastně cílem eh, tohoto procesu. Samozřejmě, že jde o úpravu našich institucí, o zaostření našich programů, tedy toho, co chceme nebo kam chceme Unii vést v rámci eh, příštího nebo tohoto nového mandátu a chceme se tomu věnovat důkladně. No a na druhé straně, navzdory eh, příznivým zprávám z některých členských zemí, máme pořád ještě v zóně historických chyb, jak tomu říkal Jean-Claude Juncker. Stále tedy čekáme na eh, březnovou radu, aby mm, se jak si napravilo, napravily výsledky z loňského října. No a samozřejmě mm, nechceme příliš eh, strategických překvapení, a jedním ze směrů, kterým bychom se chtěli ubírat, je samozřejmě proces rozšíření, to je velice důležitý eh, v 21. století pro Evropskou unii a já zcela souhlasím s kolegy, kteří správně opakují, že Evropská unie a západní Balkán mají tedy eh, velice, nebo Evropská unie má na západním Balkáně eh, velice účinně fungující rivaly. My tedy musíme být efektivnější, eh, zejména v usilování o lepší administraci a pomoc mm, posilování boje proti takovým těm velkým nepříznivým směrům my víme, jak to eh, de facto řekl i pan Basesku, že zde ubývá obyvatel, je tam vysoká nezaměstnanost, nepříliš fungující instituce, korupce, organizovaný zločin. A souhlasím s tím, že k důležitým eh, problémům patří také zhoršování životního prostředí. Samozřejmě, že my se snažíme tyto problémy v našem textu vystihnout co nejlépe, tak eh, myslím, že je také třeba, aby eh, se zvýšila viditelnost parlamentu v tomto procesu. Takže já vám děkuji a těším se tedy na příští debatu a na setkání s těmi zpravodajů. Děkuji a dovolte mi připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 2. března v 11. Musíme si udělat pauzu na pár minut. Musím počkat na pana Ostravičiuse, abychom mohli se pustit do dalšího bodu. Uh, dear colleague, uh, uh, colleagues, according to the schedule, we're supposed to wait till 10.20, but... Eh, kolegové, eh, my eh, jsme podle programu měli počkat až do 10.20, ale jelikož jsme tady všichni, můžeme začít dříve. Naším dalším bodem je doporučení komisi a radě k východnímu partnerství před červnovým summitem z hlediska Evropské unie eh, bude v tomto roce probíhat eh, v, tedy v červnu summit o východním partnerství v Bruselu. A před tímto summitem bychom měli eh, přijmout doporučení Radě komisi a vysokému představiteli panu Borelovi my jsme v této souvislosti absolvovali plodné slyšení v lednu a proto se nyní těším na eh, zajímavou výměnu názoru a dávám slovo panu eh, Austrevičiusi z Renew. Eh, dámy a pánové, dovolte, abych vás upozornil na první návrh Evropského parlamentu a jeho doporučení Radě komisi a místo předsedu vysokému představiteli, a to na téma téma východní partnerství před samitem v červnu 2020. Nepřeženu to, pokud řeknu, že iniciativa eh, východního partnerství z roku 2009 patří k velkému úspěchu eh, eh, východoevropských zemí. Proč? Eh, východní partnerství se ukázalo jako účinný prostředek politické mobilizace. Za druhé eh, posloužilo jako, eh, tedy přispělo ke rozsáhlým reformám a znamenalo také průlom v geopolitickém sebeurčení. Hm, zamyslíme-li se nad výsledky a dalšími výzvami v souvislosti s principy budoucí spolupráce eh, my vlastně eh, jako Evropská unie eh, konstatujeme, že nemáme právo se odvrátit od našich východních sousedů. Evropská unie prostřednictvím prohloubených smluv o osobném obchodu eh, vstoupila eh, v blížší, do blížší kooperaci eh, s Moldavskem, Gruzií a dalšími. Šest členských zemí východního partnerství se takto stalo desátým největším obchodním partnerem EU a to je velký úspěch, když si uvědomíme, Eh, všechny e, ekonomické potíže těchto zemí a další potíže, kterými museli projít. Já bych to shrnul tak, že eh, my jsme eh, ekonomicky ve stále větší míře propojení a na sobě závislí. Využívání transformační energie patřilo k těm významným faktorům a podařilo se eh, podařilo se prosadit reformy ekonomické a politické, například v oblasti eh, průmyslu, eh, ropy a zemního plynu. V rámci reformy s využitím evropských poznatků společnost Naftogaz z Ukrajiny vybředla z finančních potíží a e, stala se největším e, kontributorem e, do rozpočtu země. Kolem naftogazu se v minulosti kupili různé korupční skandály a podobně, takže tu změnu můžeme považovat za velký úspěch v důležitém ekonomickém odvětví co je třeba do budoucna. Jsou to další bilaterální eh, příklady úsilí a novinky. Za prvé spolupráci musíme podmínit eh, politickými základními právy, právním státem, bojem proti eh, korupci a politickému zastrašování. Od začátku musí být jasné, že se nevzdáme politických principů, Eh, za ekonomické výsledky. Za druhé, eh, musíme zjednodušit podporu budování státu a státních institucí. Musí se eh, jasně, musíme se jasně utkat s bezpečnostními potížemi a hybridním pojem. Dále za třetí, země východního partnerství Eh, musí být eh, eh, musí k ním být přistupováno diferenciálně, zejména tedy podle toho, jakého stádia dosáhli. Já tedy chci být optimistický, v tom, že budeme uplatňovat princip více za více, nikoli méně za méně. Tedy to více za více by mělo zůstat vůdčím principem našich vztahů v příštím desetiletí. Pane předsedo, v prvním návrhu našich doporučení jsme eh, text eh, rozdělili na několik částí První část se soustředuje na strukturální dialog, budování státu a demokratickou zodpovědnost. Žádá se větší úsilí eh, v ekonomické spolupráci a harmonizaci legislativy. Navrhují se novinky, které zapracujeme prostřednictvím pozměňovacích návrhů a diskuse o nových instrumentech, například eh, ten takzvaný twinning. A samozřejmě klademe velký důraz na eh, dokončení reform justice a státní zprávy. Toto je zásadní část eh, budování státu. V oblasti hospodářské politiky jasně zdůrazňujeme eh, další regulatorní konvergenci eh, v mnoha odvětvích. A upřímně řečeno, řečeno já eh, věřím ve společný hospodářský prostor se zeměmi východního partnerství. Myslím si, že od ekonomického partnerství bychom mohli přejít k integraci, což znamená postupně náš eh, společný trh otevírat těmto partnerům, tak aby se postupně stali jeho plnými účastníky. Já vím, že to je velmi náročné, ale také jsem domnívám, že země, které provedou eh, kompletní sadu eh, reform v rámci ETFTA, Eh, že tedy bohou budou moci být úspěšné. Dále eh, budování lidského kapitálu. Eh, musíme se nějakým způsobem vyrovnat se závažnou situací, která má podobu odchodu lidí z těchto oblastí. V těchto zemích naopak je třeba zvýšit abych tak řekl, kvalitu lidského kapitálu. Takže já bych byl velice rád, kdyby třeba v takovém krásném městě, jako je Kijev, byla založena Evropská univerzita. To by mohl být skvělý eh, příklad, jak do akademického prostředí na Ukrajině vnést eh, západní standardy. A samozřejmě k tomu by mělo patřit také posílení spolupráce mezi zeměmi, eh, mezi zeměmi východního partnerství, které, které by měly ty v Kijevě společnou univerzitu. Eh, pokud se týče eh, stability, tak eh, tady musím říct, že pět ze šesti zemí má eh, velký konfliktní a konfliktní potenciál a mnoho bezpečnostních hrozeb. Eh, tyto obavy nebo z tohoto vyplývají naše vážné obavy. Měli bychom uvažovat komplexní strategii proti propagandě, dezinformacím, kybernetickému Eh, zločinu, organizovanému zločinu a zločinu eh, jako takovému. Zde tedy eh, nemůžeme dělat příliš mnoho. Tedy to, co děláme, není nikdy přehnané. Co se týče komunikace, myslím, že můžeme být hrdi na všechny výsledky partnerství mezi Evropskou unii a východními zeměmi. Je to eh, velmi dobrý začátek, eh, před sebou toho máme ještě hodně, ale je třeba eh, všechny tyto výsledky komunikovat a to zejména na evropské straně, neboť i my si od východních partnerů můžeme vzít inspiraci například k reformám a mm, zvyšovat konkurenceschopnost možná ne pouze ekonomickou, ale také v administrativě, veřejných politikách, případně v oblasti bezpečnostní politiky. Celkově, pane předsedo, se domnívám, že budu moci spoléhat na skvělou spolupráci se stínovými zpravodají, která už začala a to ve velmi dobrém klimatu. Eh, také očekávám, že eh, budou proudit eh, množství, bude proudit množství pozměňovacích návrhů. Co se týče termínu, máme tady 26. březen, 26. únor, což se mi zdá nereálné. Možná bychom to mohli Eh, odložit až na úterý po zeleném týdnu, abychom na toto měli více času. To bylo vhodnější a eh, zredukujeme si takto stres. Já se tady velice těším na připomínky a otázky od eh, členů tohoto výboru a zejména stínových zpravodajů. Děkuji si. Co se týče prodloužení termínu, eh, to musíme prověřit, poněvadž eh, abychom tedy nespůsobili nedostatek času před plénem. Takže děkuji za doporučení a za zajímavé návrhy. No a nyní eh, dostanou slovo stínový zpravodajové. Nejdříve pan Sikorsky za EPP. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you, Rapporteur, for um, Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji, za eh, toto zhrnutí. Já eh, tedy skutečně souhlasím s tím, eh, že je to takovýto úspěch a že to stále ještě takto funguje, když to bylo navrženo před nějakým časem polském a švédském. Zatím tedy jsme Eh, věnovali 7 miliard eur na řízení eh, ostrojí hranic, pak tady máme malé střední podniky, Erasmus+, Plus a především tyto země eh, natolik upravili své vnitřní záležitosti, že jsme jim mohli poskytnout bezvýzový styk. No a vím, že toho využívají miliony občanů těchto eh, zemí eh, a skutečně oni hm, v drtivé většině dodržují podmínky eh, bezvízového styku, což znamená, že skutečně řídit se pravidly pro ně není problém. Myslím, že bychom se skutečně měli soustředovat na princip více za více, nikoli méně za méně. A samozřejmě, že mezi tou šestkou je třeba rozlišovat, že jsou zde země, eh, které by se chtěly stát členy Evropské unie a jiné, které si to nepřejí. Eh, východní partnerství jim samozřejmě nemůže poskytnout členství, ale může jim pomoci k tomu, aby eh, se cestou modernizace a podobně stály možnými kandidáty. A já bych závěrem řekl, že bychom měli hledat ještě další způsoby spolupráce. A kromě tedy té energetiky, jak jste o tom hovořili, by tedy dalším velkým projektem měl být tedy eh, spolupráce datová, to znamená rozšíření evropského roamingu a potom také předpisů k soukromí v kybernetickém prostoru a podobně. Já tady doufám, že zaznamenáme na její straně další pokrok a je třeba říci, že tedy eh, po východním partnerství budou následovat další formy spolupráce. Děkuji. A nyní zástupce SAD. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, Bohužel zpravodaj za SED, SED pan Kováč tu eh, se nemůže být, proto ho nahrazuji a budu představit v naší pozici. Je to velice ucelený text. A takže mnoho díky, velké díky Petrasovi Austrevičovi, děkuji pane zpravodaji. Plně souhlasíme s tím, že evropské partnerství je zásadně důležité z perspektivy bezpečnosti Evropské unie a z perspektivy eh, ekonomiky zemí východního partnerství. Ve zprávě také uznání reformního úsilí a také zpráva doporučuje hlubší spolupráci mezi Evropskou unii a zeměmi východního partnerství. Zpráva obsahuje důležitá témata. Boj s korupcí, klimatické změny, ekonomická obnova, genderová rovnost, podpora občanské společnosti, a větší spolupráce také v zahraniční politice. Je ale důležité, abychom tam zapracovali ještě některé další body. Eh, jednak je tu aspekt východního partnerství, článek 49 smlouvy Evropské unii, Jedna z nejdůležitějších je dodržování právního státu. Na základě předchozích zkušeností chceme také poukázat na to, že musí být připraveni jak Evropská unie, tak i uh, ta, konkr- ten konkrétní země východního partnerství. Nemůže to být předmětem nějakých dalších jednání na základě jenom dělčích zájmů členských států. Děkuji za tento, tuto velice dobře eh, připravenou zprávu. Děkuji. Děkuji. Stínový zpravodaj ze Zelené. To je mm, paní Markéta Gregorová. Chcete si vzít slovo? Děkuji. Uh, thank you, Mr. Rapporteur, for your draft Děkuji za váš návrh doporučení. Východní partnerství je velice důležité. A potom přeskumu po deseti letech jsou tu některé změny, které bychom měli implementovat, ale musím zdůraznit, že bychom měli i nadále pokračovat v holistickém přístupu, zachovat otevřené dveře, podporu všech partnerů a zesílené perspektivy a e, individuálně nastavené pobídky. Individuální přístup to neznamená dvojí rychlost. Když některé země necháme úplně stranou, zaostat, tak to jen pomůže jejich eh, nepřátelským eh, ne, eh, sousedům. Také je důležitá makrofinanční pomoc. Asistence Evropské unie by byla měla být vždy ve prospěch demokratizace a reform, abychom přispěli ke stabilizaci celého sousedství a zároveň dodržovat hodnoty a normy a musíme upřednostňovat důvěryhodné investice do zemí východního partnerství tím, že e, se budeme angažovat dlouhodobě a zaměříme se nejenom na ekonomickou stabilizaci, ale také na demokratizaci. Měli bychom si uvědomit, že nedostatek evropské přítomnosti a neaktivita jen vytvoří prostor pro další globální hráče. Musíme navýšit spolupráci s e, aktéry, kteří se na věc dívají podobně jako my, abychom omezili negativní dopady růstu třetích mocností ve východním partnerství, což například odráží trend online manipulace a propagandy. A samozřejmě, že my bychom také um, chtěli uznat uh, hluboké reformy těchto států, takže by jednou tyto země měly mít nárok na členství v Evropské unii. Přejeme si náležitou implementaci dohod z obou stran, jakožto první krok v tomto dlouhodobém integračním procesu. Ještě si říct, že se těším na spolupráci s pravodajem a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji. A teď za EKR paní Fotiga, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dovolte mi, abych v první řadě poblahopřála našemu zpravodajovi za jeho skvělou komplexní práci. <clears throat> Mohu pouze zopakovat to, co řekli moji předřečníci v souvislosti s jejich analýzou projektu a cílů tohoto projektu. I v souvislosti tady s potřebu tento projekt dále posilovat. Nechci teď opakovat vše, co už bylo řečeno, takže dovolte mi, abych se zaměřila trošičku na moji oblast zájmu. A půjde o obecnou bezpečnost. Když si vzpomeneme na evropskou a globální bezpečnostní strategii z roku 2016, <clears throat> dovolte mi, abych to řekla, v tomto ohledu je to velmi důležité, hlavně v souvislosti právě s rozšiřováním nebo s našimi sousedními státy na východ od nás. Tam vidíme také velmi agresivní postup Ruské federace. Vzpomeňme si na státy, jako je Ukrajina, která musela opravdu projít velmi složitými historickými událostmi a naším úkolem je podpořit tento stát, podpořit ukrajinské obyvatelstvo tak, aby mohli jít cestou reform. Ano, občas to zní dost drsně, ale je to zcela nezbytné zajistit, že v těchto státech bude existovat opravdová soudržnost a i blízkost k nám jako Evropské unii. Když bychom zmínili Gruzii, tuto malou zemi, která čelí opravdu velkým, velkým složitým problémům. V tuto chvíli je politická situace v Gruzii velmi složitá a my musíme stát po boku gruzinského obyvatelstva. Nesmíme na to zapomínat a ve mně to zbuzuje velké obavy. Já vím, že gruzínská společnost je asi nejvíce západně a pro atlanticky naladěná. A to i přes tu složitou situaci, ve které se nachází. A my musíme opravdu udělat všechno pro to, abychom těmto dvěma státům co nejvíce pomohly, Ukrajině a Gruzii. A sociační dohody jsou doprovázeny rámcovými dohodami, které nastolují a nastavují například eh, jejich účast na společné bezpečnostní obrané politice. A nezapomínejme ani na Moldavsko, i s ohledem na politické změny ve všech státech. Jejich, jejich příspěvek ke globální bezpečnosti, naší bezpečnosti, je opravdu obrovský a nesmíme na něj zapomínat. Uvědomujeme si ten tlak, kterému čelí i Bělorusko, ale nesmíme na to zapomínat. a opravdu, opravdu bez jakéhokoliv pochybování musíme stát bok po boku i Bělorusku. Nechci teď tady zabírat příliš mnoho času, o, abych hovořila ještě daleko více o dalších státech jako Azerbajdžán a další. Ale říkám, musíme být opravdu co nejblíže těmto státům, aby zůstaly Evropské unii co nejblíže je opravdu naším úkolem stát při nich a pomáhat jim při překonávání překážek. Děkuji, děkuji všem stínovým zpravodajům za jejich názory. Mám tady několik dalších, kteří se přihlásili o slovo paní Kaněte. Děkuji, děkuji, pane předsedo. děkuji. V první řadě gratuluje Petrasovi Austrivičiusovi za jeho zprávu, protože pokrývá prakticky všechny úhly pohledu. Já nebudu také opakovat to, co řekli ostatní, ale ráda bych se opravdu zaměřila na několik aspektů, které považuji za velmi důležité. Před necelým týdnem opoziční lídr Gulava byl zadržen a obviněn z různých činů. Romina Bišvili byl osvobozen. My chceme pomáhat gruzínským lidem. Nechceme, aby se opakovala ta stejná, ten stejný příběh u Gulavy. A proč vzpomínám tyto dva muže? Musíme velmi pečlivě sledovat stav demokracie v zemích západního partnerství. <clears throat> Přesně víme, co se odehrává v Moldavsku, stejně jako Anna Fotiga a jiní. Mi hodně leží na srdci to, co se děje v Gruzii s ohledem na oslabení demokracie. Politická podmíněnost ve chvíli, kdy hovoříme o finanční podpoře těmto Eh, státům, musíme být obezřetní a musíme používat různá kritéria, nejenom ta stanovená Evropskou komisí. Je třeba se podívat také na jejich politické snahy dodržovat demokratické hodnoty a jejich kapacity a schopnosti provádět tyto změny. A proč to ve mně vzbuzuje takové obavy? protože my jako Evropská unie chceme, chceme, aby se z těchto států staly opravdu stabilní demokratické země. To neustále vyvažování mezi různými, mezi obdobími, mezi různými volbami, to znamená ty prvky kontroly a demokracie. To všechno nesmí vést k nestabilitě. Před cirka 20 lety se hodně používalo slovo nebo říkalo se, že Evropská unie musí být tedy, eh, musí být velmi, velmi zpřízněná se, se zeměmi sousedního partnerství musí být drsná, ale zároveň velmi láskyplná, protože o tom všechny láskyplné vztahy jsou. Takže to je přesně to, o čem to je. Myslím si, že tato zpráva je velmi důležitá i v souvislosti s nadcházejícím summitem, který by měl nastavit novou dynamiku pro západní partnerství. Bude to také nová dlouhodobá vize pro naší politiku západního partnerství. Um, Pan Kubilius. Uh, thanks a lot. Um, I'm also... Tak uh, já jsem současně spolu předsedal delegace Euronest což je parlamentní shromáždění se zodpovědností eh, sledovat eh, dění eh, na poli východního partnerství co nejdůkladněji. Já myslím, že toto je skutečně velmi dobrá startovací zpráva pro naši debatu. Chtěl bych poděkovat kolegovi Austrevičiosovi z Litvy. Dodal bych, že se můžeme pobavit o tom, jak prohloubit některé akcenty v naší komunikaci. Já se domnívám, že z naší strany půjde o racionální a kreativní rovnováhu a inkluzivitu celé politiky východního partnerství. Eh, transformační vliv Evropské unie to je velice eh, silný eh, faktor a je schopen přetvořit současné východní státy v příklady úspěšného rozvoje. Čili měli bychom tedy nabídnout nějakou novou motivaci a zároveň nové podmínky. Pokud eh, rozatím během této přechodné krátké doby nejsme schopni eh, nabídnout eh, těmto zemím výhled na, partner, na členství, tak to mm, v podstatě by byla velká chyba. Ukázalo to, že například nabídnutí bezvízového styku bylo velice eh, příjemné, ale mm, ten transformační vliv zase nebyl tak velký, jak jsme očekávali. Eh, taky je eh, důležité naslouchat těmto východním zemím. A Euronest určitě se o to bude pokoušet a dávat jim to nebo. K naším nejvážnějším obavám Eh, patří ta otázka přidružení. Máme zde tři přidružené země, eh, které dosahují skutečně dobrého pokroku a eh, byli by rádi, kdyby Evropská unie to dávala velice jasně najevo. To vychází také z dopisu Eh, který byl loni podepsán v Bratislavě a podepsali ho zástupci například také Moldavska a Ukrajiny, kde se hovoří o principu diferenciace a eh, je zde výzva zahájit dialog EU plus 3 eh, přidružení partneři. Princip více za více by měl být hmatatelný a praktický, měl by udržovat motivaci k reformám v zemích, jako je Ukrajina, Gruzie a Moldavsko. A možná, že z naší strany by mělo být dáváno více ambicí o tom, co tedy nastane, pokud se tam nebude dařit. Dále jsou zde ještě další zemi, jako je Arménie, Azerbajdžán a Bělorusko, tak ty by mohly být také individuálně zapojený do politiky východního partnerství. Vnímáme, že Arménie se snaží dohánět ty tři vedoucí země. Totiž takovéto posílené partnerství by opravdu mohlo být eh, takovouto pobídkou. Jaké můžeme využít instrumenty? Hovoří o nich Petras ve své zprávě, ale eh, možná, že by bylo dobré tu a tam přidat detaily. Například návrh eh, na podpůrnou skupinu Eh, Gruzie, Moldavsko tady zaznívá, nebo stálo by za to také věnovat hlubší pohled ehm, problematice nových finančních eh, nástrojů na podporu hospodářského rozvoje těchto zemí. Evropská, Evropská unie Eh, má tady eh, určité nápady pro západní Balkán, jako je propojenost investiční platformy a možná něco podobného by bylo možné replikovat právě v rámci východního partnerství a to bychom měli zapracovat do této zprávy. Děkuji. A ještě pan Basesku. Thank you, Mr. Děkuji, děkuji, pane předsedo mám pár připomínek. Je to opravdu výjimečně dobrá zpráva. Myslím si, že není třeba k ní dodat příliš mnoho, možná pár dalších myšlenek. <clears throat> Musíme znovu potvrdit naši připravenost podpořit konsolidované západní partnerství Toto partnerství musí být konsolidované v mnoha ohledech. Například naše politická vize musí vycházet z zcela jasných představ ohledně toho, jakým způsobem je také motivovat a stimulovat. Pro tyto státy je velkou motivací bezvízový styk, ale je třeba se zamýšlet nad tím, jaké další motivace jim můžeme nabídnout, podpořit je nebo zajistit pokrok. Další důležitý aspekt je intenzivnější dialog týkající se bezpečnosti. Podívejte se na Moldavsku, Ukrajinu a Gruzii. Všechny tyto státy mají část území okupovaného Ruskou federací. Tady jsou bezpečnostní problémy, související s hybridní válkou vycházející z Ruské federace a proč jim nedat tu možnost s námi spolupracovat pro to, aby mohli bojovat v této hybridní válce s Ruskou federací, aby se mohli bránit kyberútokům. Tady musíme být jejich klíčovými partnery. A nakonec, co se týče koordinace finančních nástrojů, musíme se zasoustředit na zásadní infrastrukturu, tak abychom jim zajistili bezpečné dodávky energie bychom zajistili řádnou dopravní infrastrukturu, aby byly opravdovou integrální součástí digitalizovaného světa. To jistě pro ně bude stimulací pro to, aby chtěli být Evropské unii co nejblíže. A dám vám příklad a tím budu končit. Dodon. Dodon to je výrok, který používají pro ruští politokové v Moldavsku. Evropská unie znovu započala svou finanční podporu pro Moldavsko a Dodon, ale na to nějakým způsobem nezareagoval. To znamená, proruští lídři s proruskýkou vládou mohou pokračovat dále ve své práci. To je opravdu velmi zajímavé. Uh, uh, Já mám tady v poznámkách informaci o tom, že DG NIR, to bude Lawrence Meredith, jste, jste mezi námi? Chcete slovo? Děkuji. Pane předsedo? Jsem rád, že mohu být znovu na půdě Evropského parlamentu. Je to nesmírně důležité téma, východní partnerství. Děkuji panu Ostrovičovici eh, za velmi jasnou zprávu. A nemohu než potvrdit, že v komisi a SVČ je to pro nás priorita předstihu červného summitu. My vítáme tuto debatu je samozřejmě nesmírně důležitá rozprava. Budu hovořit stručně. Měli jsme konzultace od května do října, 200 příspěvků v podstatě ze všech členských států, všech partnerských zemí, občanská společnost. Čili je solidní základ pro návrhy, které budou předloženy koncem března, to základ pro diskuzi. A celkově myslím, že mají za to, že směr, který přijímáme, je správný, více diferenciace, o tom se tu mluvilo, takže díky. Lepší eh, takzvaný ownership, čili to, aby si to brali za své ty členské státy. Rovněž jasná eh, agenda z bruselského summitu vytvoření té eh, stratkom, Task Force stratkom, skupiny pro východní Ukrajinu, když se díváme na ty čtyři pilíře ekonomiky, eh, vztahu mezi lidmi, vlády a bezpečnosti, tak si myslíme, že je to velice dobrý základ. Konektivita a také people to people, tam je to dobré, ale více musí dělat po té straně eh, vládní. A musíme mít zlepšený přístup, co se týče klimatických změn, dělat více také s mladými, v otázkách genderu, digitálních otázkách, ekonomika, konektivita, to bude obzvlášť důležité, abychom stavěli na dosavadních výsledcích. A výsledky, výstupy, ekonomická, eh, ekonomická odolnost, klimatická odolnost. Vím, že je to velice silný návrh, a děkuji za příležitost přispěch, přispět do debaty. Mám tu určité informace v tom smyslu, že SVČ je zastoupena paní Martou Vitrikovskou, která je team leader pro východní partnerství. Chcete slovo? Děkuji za možnost eh, tu dnes být v kontextu příprav summitu a návrhu doporučení. Chci poděkovat za zprávu, za příspěvky k východnímu partnerství. Už hodně věcí zaznělo. Takže jenom k tomu, co řekl předřečník. Ten summit sám má být 18. Bruselu a má řešit výsledky dosažené od posledního summitu. Budeme mít silnější závazek, co se týče členských států, Evropské unie a partnerů a budoucí, budoucích priorit. Měli jsme strukturovaný konzultační proces, jsou tu dvě hlavní otázky z toho procesu, které budou ve společném sdělení k, tohoto partner, k tomuto partnerství, že se nyní připravuje a bude to 18. března prezentováno. Východní partnerství mělo skvělé výsledky, zejména konektivita, kontakty mezi lidmi, ale potřebujeme více tlačit v otázce dobré zprávy, právního státu, boje s korupcí, médií. Také jsme vzali v potaz stávací, stávající tedy eh, rámec, ty úspěšný. A zacílenější mapa s hmatatelnými cíly. Takže bereme na vědomí tyto hlasy a ty se budou odrážet v další komunikaci schválené na summitu v červnu 2018. Díky. Děkuji, paní Vitrikovská. A nyní se vrátíme zpátky k hlavnímu zpravodaji, panu Austrevičiusu, Austrevičiusovi. Takže můžete se vyslovit k těmto myšlenkám, které tu zazněly v rámci rozpravy. Děkuji, děkuji všem kolegům, zejména stínovým zpravodajům. Opravdu hodnotné a relevantní připomínky a náměty. Co si odnáším eh, z dnešní debaty, že politická podmíněnost by měla být eh, používána, neměli bychom na ní zapomenout, protože chceme partnerství mezi rovnými. A jak jinak, když nesplňujeme hlavní politické kondicionality? Jedině tím, to způsobem. Nesmí, neměli bychom eh, se bát eh, určitých inovací, finanční nástroje, programy, platformy, Neměli bychom vytvářet něco skutečně speciálního pro východní partnerství, pro partnerské země. Možná bychom měli rozšířit stávající nástroje, politiky, programy Evropské unie a přizvat je, aby se stali partnery eh, na základě těchto podmínek, jako je třeba zelená dohoda. Já jsem proti tomu, aby byl nějaký specifický návrh, protože my máme velmi konkrétní přístup v Evropské unii a musíme eh, všechny vyzvat, aby se účastnili naší politiky, včetně finančních eh, schopností a postupu. Ale nevytvářejme nic mimořádného, speciálního pro tyto země. Prostě jsou to rovní partneři, a jsou ochotni udělat tolik, kolik je potřeba. A konečně, stejná záležitost, pokud co se týče budoucnosti eh, východního partnerství, neměli bychom se báli budoucích, bát budoucích úspěchů tohoto partnerství. Proto bychom měli si uvědomit, že to nejsou jen sousedi, jsou to partneři, a s tímto přístupem určitě něco příští příštích deseti letech dosáhneme. Začalo to od polského předsednictví v roce 2009 s tímto dobrým návrhem a v roce 2030 jsem přesvědčen, že budeme spokojenější s výsledky a s mírou integrace statutu na těchto zemí východního partnerství ve vztahu k Evropské unii. Děkuji. Thank you for your concluding remarks. Děkuji za vaše závěrečné poznámky a uvidíme, do jaké míry Green Deal může být pro ně vnímán pozitivně. Děkuji, děkuji za tuto velmi zajímavou výměnu názorů, připomínek, návrhů. Dovolte mi, abych připomněl, že 26. února 12.00 je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Ano, zapsali jsme si, že máte zájem o prodloužení této lhůty a budeme vás informovat, zdali je to možné či ne. Tudíž můžeme ukončit tento bod pořadu jednání. Dále bod 18 různé. Nevidím, že by kdokoliv se chtěl přihlásit. A dále, co se týče příštích schůzí, Další schůze se odehrají 16. března zde v Bruselu a 17. března také zde v Bruselu. Děkuji mnohokrát za toto jednání a tím toho ukončuji. Naschledanou.